Kolegové, ráda bych zahájila schůzi. And we will start as we continue the meeting. Eh, protože eh, budeme pokračovat ještě i ve čtvrtek, tak dnes začneme s diskuzí o vystoupení Spojeného království z EU e a než dám slovo Guy Froštatovi, který je předsedou brexitové skupiny za parlament, tak také bych chtěla využít příležitost a e, sdělit vám několik věcí, které jsou důležité pro náš výbor, jak víte, a určitě o tom bude hovořit. Tento týden je důležitý, protože od komise e, očekáváme to rozhodnutí o dohodě, o vystoupení a také i v tomto týdnu se pracuje na rezoluci Evropského parlamentu a také jako tradičně vás chci poinformovat o e, předchozích schůzích. Několikrát se steeringová skupina pro Brexit sešla již a mám tady se dlouhý seznam bilaterálních jednání e, za poslední týdny a také Naši koordinátoři byli přizváni na seminář mm, na témata, která spadají do kompetence výboru. AFCO, governance, eh, rovné podmínky a mobilita lidí. A možná i teď ještě bych měla tady mm, při, za přítomnosti předsedy této brexitové skupiny, tak si postěžovat. Já také patřím do té skupiny, ale velice často stáv té skupiny neposílá pozvánky výboru AFKO, protože to, tato témata se nás většinou týkají, jako například otázka evropského občanství. Například my jsme vůbec nedostali uh, ani návrh usnesení a nemohli jsme tedy se vyjádřit mm, k tomuto tématu, takže jasně chci deklarovat, že přece to spadá do kompetence výboru AVKO, tedy některé ty aspekty týkající se občanství. A teď k té rezoluci. Také jsme eh, zavedli takový postup, to znamená, že koordinátoři dostávají ty části rezoluce, ke kterým by mělo AFKO se vyjádřit. To jsme dos- měli jsme se k tomu vyjádřit eh, v minulém týdnu. Bohužel pouze tři politické skupiny poskytly své připomínky eh, a já doufám, že to do budoucna se změní, protože role AFKO je důležitá. My jsme tím výborem, který odpovídá za postup souhlasu a doufejme, že to proběhne do konce roku všechno. Také i, milí kolegové, vás musím informovat, že e, dnes jsme začali schůzi koordinátorů diskuzí o plánu výboru AFKO mm, v kontextu Brexitu, tedy jak to bude pokračovat v tomto roce. Takže prosím, obraťte se na vaše koordinátory, kteří vám řeknou, jaká je akce, jaké semináře nás čekají tento rok, které jsou relevantní pro výbor AFKO a také i postup, na, ta procedura souhlasu možná nastane i k konci roku již, takže AFKO by mělo věnovat eh, určitý čas těmto tématům, eh, která eh, v podstatě jsou důležitá, protože každý den přináší nová témata. Samozřejmě ve výboru AFKO máme i jiná témata, také pracujeme na dalších, na další problematice a tím bych skončila eh, úvod a požádala Giho, aby představil, jak se parlament angažuje v tomto procesu, respektive angažoval v posledních měsících. Děkuji, paní předsedkyně. Možná k tomu prvnímu bodu tedy e, práva občanů. Nemám problém, samozřejmě, to vám můžeme posílat, e, tedy koordinátorům AFKO, ale to nové usnesení, které připravujeme, a k tomu se vrátím později, tak tam se moc nemluví o právech občanů, protože to se týká především budoucího vztahu a ta část práv občanů, o kterou tady jde, tak v zásadě to je to, o čem jsme diskutovali v rámci dohody o vystoupení. Dobře, ale. Takže tam jsou dva odstavce, tak to vám snad rozešleme. A, takže požádám naše pracovníky, aby to učinili. A také i vy jakožto eh, předsedkyně i koordinátoři samozřejmě budete mít přístup k této části usnesení. A paní předsedkyně, hned bych spolu s vámi teď eh, chtěl eh, říci vám, jaké jsou činnosti parlamentu hm, eh, v kontextu Brexitu. Takže vlastně to jsou tři části. Za prvé jde o to, ten, tu zprávu o pokroku, která byla přijata v prosinci, převést do formálního znění dohody o vystoupení. A formálně k tomu dojde zítra ze strany Evropské komise, která představí a pošle eh, institucím a zároveň i eh, britské vládě pošle formální znění návrhu smlouvy nebo dohody o vystoupení a více méně 100 stran a asi 150-160 odstavců, které formálně převádí eh, obsah zprávy o pokroku z prosince. Takže to je první osa naší, první linie naší práce. A také, jak jsme viděli i minule a dnes, i odpoledne eh, se k tomu vyjádří Michel Barnier a je třeba zajistit, že to zpráva o pokroku, která podle nás je uspokojivá, že hm, plně se přenese do té smlouvy o vystoupení. A s tím, že ta smlouva nebo dohoda o vystoupení také i bude obsahovat protokol o Irsku, asi to bude příloha. A hm, toto bude součástí dohody o vystoupení. A pro nás jsou důležité dvě věci. Za prvé, musíme zajistit, že ta celá ta otázka práv občanů, že to všechno se bude vyvíjet tak, jak má, protože co nechceme, tedy co nechce parlament, a my jsme to deklarovali ve všech třech rezolucích, které přijalo plénum, nechceme, aby celá ta agenda práv občanů, která se bude aplikovat po vystoupení, tedy i po tom přechodem období, tak aby se to nestalo nějakým byrokratickým zlým snem. E, to znamená něco, co bude těžkopádné, těžko aplikovatelné a bude to spíše vytvářet problémy evropským občanům žijícím v Británii, a také nechceme, aby se to stalo zlý sen, zlým slem, snem pro britské občany, kteří žijí na kontinentu a budou nadále žít v Evropské unii. A takže eh, veškeré ty naše obavy, které se týkají práv občanů, se netýkají pouze našich občanů žijících v Británii, ale také i Britů žijících v EU protože podle nás, jakmile mají povolení k pobytu třeba v jedné zemi, tak by to mělo e, být platné povolení pro všech 27 států. A zároveň chceme, jak jsem již řekl, aby celý ten postup, eh, který se bude vztahovat na evropské občany žijící v Británii, tak aby to byl postup eh, hladký, odlehčený, v podstatě v podobě takové deklarace, kdy eh, evropští občané, tedy jménem eh, rodiny, tedy ne, aby to byly individuální spisy, ale prostě vždycky spis na celou rodinu, tak prostřednictvím takového prohlášení, deklarace jenom. A pokud tam budou pochybnosti, tak ministerstvo vnitra Eh, když bude mít pochybnosti, tak to musí prokázat a poté se začne řízení, řízení, eh, které mm, bude eh, zakotveno v této části smlouvy o vystoupení. Takže zítra tedy bude představeno znění té dohody panem Barnierem a Evropskou komisí, tedy to formální znění a především u této pasáže budeme bdělí, aby byla v souladu s našimi rezolucemi, které jsme přijali, s těmi třemi, které jsme přijali na plénu, aby to bylo skutečně řízení, které bude odlehčené, kdy to důkazní přemeno ponese ministerstvo vnitra a budou e, tam ošetřena veškerá práva občanů a tak dále. A za druhé, samozřejmě ten protokol o Irsku, takže to je pro nás klíčová věc, tedy pro parlament a či ten výsledek vyjednávání bude jakýkoliv, tak nesmí e, se pravidla, normy nějak odchylovat tedy mezi Irskou republikou a Severním Irskem se normy, standardy nesmí odlišovat tedy regulace a podobně. Takže tam nemohou existovat rozdíly. To je nejlepší způsob, podle nás, jak vyřešit tento problém a garantovat eh, smlouvu z eh, Velkého pátku eh, i tedy, že tam nedojde tedy kvůli Brexitu k vytvoření takové tvrdé hranice. A toto by mělo figurovat v protokolu o Irsku, který se stane součástí této dohody o vystoupení. Podle mě, paní předsedkyně, bude nutné, abychom velice rychle, jakmile ta dohoda o vystoupení, tedy její návrh, tedy formální znění, bude zítra zveřejněno, tak především je třeba, abychom si to vyhodnotili, tedy my, naše řídící skupina pro Brexit, ale také to bude i příležitost pro AFKO se na to podívat a stali skutečně ty tři rezoluce, které parlament přijal, zdali byly plně zohledněny v této dohodě o vystoupení. A druhá linie naší činnosti, tedy mm, zde v parlamentu, je otázka přechodného období. Víte, že orgány Spojených král, eh, Spojeného království, tedy respektive paní Mejová, požádali o přechodné období. Hmm, asi si pamatujete, v první rezoluci již jsme také zmínili, že je nutné, aby zde existovalo přechodné období a také víte, že rada přijala E, směrnice o vyjednávání, které se právě týkají těch, e, těch přechodných režimů a to bylo 29. ledna, kdy toto bylo přijato radou. A zde všichni, komise, rada, Evropský parlament určitě mají jasno v tom smyslu, že e, ten, to přechodné období je třeba časově omezit a prosinec 2020, to je to datum, o které se mluví. V tom prvním usnesení asi si pamatujete, že tam jsme byli flexibilnější, tam jsme řekli, že to nemůže být delší než tři roky. Tak jsme to přijali my v usnesení, ale kromě toho časového limitu, tak eh, přechodné období eh, eh, z pohledu EU je jasné. To znamená, Eh, po dobu toho přechodného období se budou ve Velké Británii plně uplatňovat evropská AKI. Stejné předpisy, stejné postupy, procedury, všechno se bude aplikovat během tohoto přechodného období. Jediná věc, která se změní, je, že samozřejmě, že Spojené království nebude participovat na rozhodovacích procesech evropských institucí to znamená, žádní zástupci Spojeného království zde v parlamentu, ani v komisi, ani u Evropského soudního dvora, účetního dvora a v dalších institucích. My jakožto Evropský parlament i mm, souhlasíme tedy plně s tímto cílem, souhlasíme. Já si myslím, že je to v zájmu všech abychom teď se rychle dohodli o e, přechodném období. I zde byl návrh textu, který e, připravila komise a Michel Barnier a na to reagovala britská strana a velice konkrétně tam detailně se popisuje právní akt, kterým se bude upravovat to přechodné období. Víme, že tady existuje celá řada důležitých bodů, kde je neschoda, první neschoda. A já doufám, že se vyřeší v příštích dnech, je, je ta eh, otázka eh, mm, práv občanů opět, což my nemůžeme akceptovat, a to potvrdila i rada, když říkáme, že budou platit veškerá evropská aky, tak to nejsou pouze evropská aky pro služby a zboží, ale i evropská aky pro občany. Takže nemůžeme akceptovat, eh, že po tom vystoupení a během toho přechodného období, že snad k občanům se bude přistupovat nějak specificky jinak ne, protože potom, takže ti lidé, kteří tam e, e, e, samozřejmě přijdou během toho přechodného období nebo po vystoupení, tak ti vědí, že Evropská unie Eh, již vystoup, vystoupila. Lidé to vědí, že mají mozek. Zboží to neví, nemá mozek, ale nemůžeme diferencovat. Říci pro eh, dovoz, vývoz, služby, zboží se budou stahovat, stej, budou aplikovat se stejná eh, pravidla jako v EU, stejná aky, ale pro občany ne. Takže ti občané, kteří přijedou mm, tedy samozřejmě mm, po tedy, eh, eh, tedy eh, kteří přijdou během toho přechodnobí, aby tedy pro ně se vztahovala jiná pravidla, nemohli požádat o to či ono. Takže to je problém. A se samozřejmě potom, to je problém pro Spojené království, budou muset mít dvojí systém, dvojí režim. A takže o to tady jde. Zde je taková neschoda. A doufejme, že se to vyřeší a pokud přechodné období znamená, že evropská AKY se budou plně aplikovat, tak potom se to bude týkat všeho a všech, tedy nejenom zboží služeb, ale i práv občanů. A za druhé, druhý bod. Přirozeně chceme plnou regulační autonomii Evropské unie v přechodném období. Napadá nás celá řada možností, ale Británie se nemůže účastnit rozhodovacího procesu v přechodném období. Třetí věc. V přechodném období nevidíme aky EU jako uzavřenou záležitost. Evropské aky e se v průběhu toho přechodného období bude měnit. Není možné, aby se aky e v průběhu přechodného období neměnilo. A to znamená, že my jako zákonodáci nemůžeme zůstat stranou po celé přechodné období. Chceme dynamické uplatňování AKI EU. AKI EU se tady bude dál měnit. Bude se proměňovat, bude se modernizovat na základě rozhodovacích procesů. Čtvrtý prvek spočívá v tom, že nechceme nové optin. To nám připadá naprosto logické, že v průběhu přechodného období taková možnost nebude. A pak je tady celá ta otázka mezinárodních dohod EU. Nechceme, aby se z těchto mezinárodních dohod staly jakési třístrané dohody v tom smyslu, že dohody, které uzavře EU, musí eh, souviset s přímým vyjednáváním, nebo musí probíhat přímé vyjednávání mezi Británií a třetími osobami. Nemůže to být třístranný proces mezi EU, Británií a příslušnou třetí zemí. Takže to jsou věci, které bych viděl prozatím já jako problematické a které chci upozor- na které chci upozornit výbor AFKO, pokud je o přechodné období, s tím, že doufám, a chci to zopakovat, že se nám podaří rychle se dohodnout na tom přechodném období. Já myslím, že to v zájmu všech, rozhodně našich občanů, ale také podniků a všech, koho se Brexit nějak dotýká. A řídící skupina má v úmyslu zahrnout do nového usnesení i kapitolu o přechodném období, a to je třetí bod, o kterém bych vás rád informoval. Taková ta třetí odnož se dotýká budoucích vztahů mezi Británií a EU. A já myslím, že už nastal čas, aby všechny strany v Evropském parlamentu předložili promyšlenější, širší usnesení Evropského parlamentu k tomu, jak my vidíme budoucnost vztahů mezi EU a Británií. A předpokládá se, že to usnesení bude vypadat tak, že se na tom teď pracuje spolu s výbory a já hned vysvětlím, jak jsme to udělali. Za druhé, Jakmile se 7. nebo 8. března to usnesení předloží konferenci předsedů, a tak to děláme vždycky s každým usnesením o Brexitu, konference předsedů rozhodne o tom, jaký bude nakonec obsah takového předloženého usnesení. Půjde to pak na plenárku, a to 13. nebo 14. března. A to bude náš příspěvek k těm pokynům, směrnicím Evropské rady na stejné téma. A to by se mělo přijímat 23. března. A proto bude možné, já myslím, že je zásadní, aby to tak bylo, aby bylo takové usnesení předloženo. Plenárka to přijme a v těch eh, pokynech je také určitý prvek, o kterém bude rozhodovat Evropská rada. Týká se to také těch budoucích vztahů, protože to je základ pro vyjednávání o fázi 2 o budoucích vztazích. Jak jsme to připravili? Spolu s komisí, paní předsedkyně, jak víte, protože vy jste u toho vždycky byla, na těch schůzkách, celkem jsme měli deset seminářů, víceméně, a komise stejně jako to dělá s radou, nám vysvětlila, jak vidí budoucnost vztahů třeba v oblasti obchodu, spravedlnosti a vnitra, interní bezpečnosti, externí bezpečnosti, dopravy, letectví, úrovných podmínek a tak dále a tak dále. Ten seznam je dlouhý. Nebudu vás unavovat celým tím seznamem seminářů, které jsme s komisí měli. A komise nám předvedla, stejně jako radě, jak to vidí do budoucna a kde jsou problémy, kterým všichni čelíme. Takže pořád nás ještě jeden seminář čeká, ale na všechny semináře jsme pozvali také předsedy příslušných výborů, a také koordinátory těch skupin, které byly zaskupeny v řídících skupinách pro Brexit. A druhá věc, kterou jsme udělali, je to, že řídící skupina pro Brexit poslala návrh usnesení všem dotčeným výborům. Jak jste to vysvětlovala i vy, Máme tady tu část, která se týká práv občanů, to je potřeba poslat do AVKO, ale kromě toho jedna věc, kterou jsme udělali, bylo to, že jsme všechny konkrétní části každého usnesení, návrhu usnesení poslali předsedům výborů a požádali jsme předsedy výborů, aby spolu se svými koordinátory na tu věc reagovali. Týkalo se to mandátu, nějakých doplňkových návrhů. A to bychom měli všechno dostat dnes večer. A to znamená, že jsme to posílali tady před deseti dny. Ne, že jsme to třeba poslali včera, poslali jsme to před deseti dny. Já vím, že to byl zelený týden, ale podle mě, pokud je o Brexit, žádný zelený týden neexistuje, je to prostě běžný týden. Pokud je o Brexit, nerozlišujeme barvy. A pak na základě těchto připomínek, které dostaneme od předsedů výboru a od koordinátorů těch jednotlivých dotčených výborů, a jsou to v podstatě všechny výbory, kterých se to týká, připravíme nový text, který půjde do konference předsedů a také tedy členům konference předsedů, aby 7. nebo 8. března zaujali konečné stanovisko. A základní princip, ze kterého v textu vycházíme, u těch budoucích vztahů, bude to, že chceme využít článek 8 a 217 smlouvy jako základ. A vidíme tam čtyři pilíře spolupráce – První se týká obchodu a ekonomiky, druhý tématické spolupráce, je to třeba inovace nebo letectví nebo jiné typy spolupráce, tématické spolupráce. Třetí věc je spravedlnost a vnitro, to, eh, čemu říkáme spolupráce vlastně interní bezpečnosti mezi EU a Británie a čtvrtá oblast je spolupráce v oblasti externí eh, eh, bezpečnosti. Takže na základě článku 217 v tomto usnesení popíšeme principy, hranice, za které nemůžeme zajít, ale co nejpozitivněji. Nebude to tak, že to bude jenom celá řada omezení a negativních prohlášení. Bude to přehled toho, jaké by takové budoucí vztahy mohly být. Mohly by být velmi úzké a přirozeně to vychází ze základních principů Evropské unie. A to je tady práce, která nás čeká v nadcházejících týdnech. Teď především očekáváme reakce jednotlivých výborů k jednotlivým kapitolám a článkům v tomto usnesení. A pak se to přiroženě, přirozeně předloží na plenáce 13. nebo 14. března. Tolik tedy takový přehled těch tří základních oblastí, na kterých pracujeme, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. A teď e, požádám koordinátory, aby se vyjádřili. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji kolegovi, který sedí za mnou, za velice jasný přehled toho, jak na tom jsme a jak se to zřejmě bude vyvíjet. Pokud je tu druhou část vedoucí vztahy, tady bych rád upozornil na několik věcí, v podstatě jenom možná dvě věci. Co se vašich úvah týče, máte nějakou představu o tom, jak bude vypadat řešení sporů? Je zřejmé, že v přechodném období stávající mechanismus řešení sporů fungovat bude, pokud tomu správně rozumím. Ale jaký systém řešení sporů bude přijatelný pro obě strany? A tady ještě druhá věc, o které chci mluvit. Zmínil jste článek 8. To by mělo být někde tady. Mám to tady někde na počítači nebo na telefonu. Unie bude vyvíjet speciální vztahy, jejichž cílem je prosperita, dobré sousedské vztahy na základě hodnot Unie. A já mám dojem, že Spojené království se chce právě odchýlit od hodnot Unie. Jak to do sebe zapadá? Jaké jsou vaše úvahy v této věci? Děkuji. Mercedes Bresso. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji Gijovi za důkladné posouzení situace. Já bych řekla, že souhlasím s těmi hlavními principy. Tak to bychom měli pokračovat v práci. A na základě těch vztahů, které teď máte, máte lepší představu než my, jakým směrem se budou ubírat budoucí vztahy? Co vlastně chce Británie? Protože to, co my děláme, v nás vyvolává pocit, že tápeme v temnotách. Takže máme Kanadu jako jakousi variantu Švýcarsko, Evropský hospodářský prostor. A pak je ještě velký prostor mezi oběma těmito modely. Ale mně Švýcarsko nepřipadá jako možnost. že mezi Kanadou a Evropským hospodářským prostorem máme ještě Švýcarsko a mezi tím pak ještě chaos. Protože i vztahy se Švýcarskem jsou docela chaotické. Když se podíváte na aký komunitér, neustále se to aktualizuje na základě jejich rozhodnutí. Pak máte eh, dohody, novou podobu těch vztahů. Já myslím, že situace je vlastně chaotická, takže já si těžko dokážu představit, jaké možnosti by byly pokud je o mm, něco mezi tím, co máme s Kanadou a jak vypadá evropský hospodářský prostor, protože EHS je velice jednoznačná a srozumitelná věc i pro ty, kdo přicházejí zvenčí. Takže já se ptám, jestli vidíte takovou možnost, že by Británie začala nějak konkrétně vysvětlovat, jak si představuje rámec budoucích vztahů. A především mě zajímají ekonomické aspekty, protože u těch dalších věcí je to celkem jednoduché, je to snazší. A v těch oblastech, kde budeme mít i dál vztahy, Bude to aký komunitér, anebo budeme mít jenom obchodní dohody? Protože pokud máte obchodní dohody, je to vytesáno do kamene a mění se to jenom, když to pozměníte, ale v případě EHS, EHP, pardon, eh, je potřeba přizpůsobit legislativu příslušných zemí, aby to vyhovovalo aký komunitér. Takže mně není jasné, co by existovalo někde mezi. To, co máme třeba se Švýcarskem, znamená chaos. Legislativa Evropské unie se bude v průběhu času měnit. A pokaždé, když nastane změna, bude nová dohoda? Nebo ta změna proběhne automaticky? Děkuji. Děkuji, pan Ujezdovský. Paní předsedkyně, eh, vážení kolegové, eh, ve dvou otázkách, to znamená v otázce elasticity a transparentnosti, eh, se chci zeptat na něco. A ta elasticita, a to se týká přechodného období, jsem přesvědčen, že bychom měli se snažit o dohodu uzavíranou v ovzduší úcty k vzájemným zájmům. A to, co tady eh, říkal eh, pan poslanec Frostat, se mi zdá, eh, že je příliš rigidní, protože kdyby Velká Británie měla zachovat všechny své závazky související s aký Kominotér v přechodném období, aniž by neměla jakákoliv práva, tak by to znamenalo vlastně prodloužení vyjednavacího období v situaci, kdy oni mají všechny povinnosti a nemají práva. A zdá se mi, že v zájmu budoucích vztahů mezi Evropskou unii a Velkou Británií je eh, v eh, této oblasti eh, třeba ukazovat určitou pružnost i na straně Evropské unie. Pokud jde o transparentnost, tak jsem mnohokrát hovořil o tom, eh, kdy, eh, o té praktice, eh, kdy parlament diktuje stanovisko Evropské komisi a, a radě, aniž by, nebo ještě předtím, než jsou ta stanoviska definována oficiálně všech těch eh, evropských institucí. A proč si pan poslanec Rostat myslí, že eh, Evropský parlament má právo definovat takové stanovisko eh, sám? A pokud ano, tak by mělo být sformulováno transparentně co nejvíce. A dlouho před přijetím Eh, nějaké usnesení eh, ne na poslední chvíli. Pokud má parlament vystupovat samostatně, tak bych čekal, že návrh eh, usnesení bude v té věci předložen dostatečně včas, abychom to mohli hlášitě projednat. Děkuji. Děkuji, Dan James. Děkuji, paní předsedkyně, pane Frostate. Já jako vždy děkuji eh, za eh, to, že jste nám řekli, jak vidíte, co se děje a co se děje na řídící skupině pro Brexit. Myslím si, že eh, je třeba ale zohlednit několik věcí. Zítra proběhne jednostranný krok ze strany Evropské unie vydat tedy návrh té smlouvy a to bez ohledu na to, že britská premiérka Ehm, to tež provede eh, v pátek. O obyčejné vyjednávání by bylo, eh, že ty strany eh, se postaví vedle sebe současně a řekli, řeknou, v čem souhlasí a v čem nesouhlasí. Na paní Breso, to, co říkáte, bude vyřešeno vlastně, nebo řešeno v pátek, vzhledem ke stanovisku v Británie na EU tedy pokračovat. Ale já mám několik věcí, na které se chci zeptat. Chce Evropská unie eh, svrhnout britskou vládu tímto? A to, to kladu velice drsnou otázku, protože je zřejmé, že tady to vypadá, že to o tohle se snažíte. Slyšeli jsme slova, že Británie nemůže eh, chtít úplně všechno. Ale vzhledem k tomu, co bylo řečeno včera v reakci na libristické návrhy, mohou nastat situaci, kdy e, Británie může získat všechno. A kdyby došlo někdy k vystoupení e, Belgie z Evropské unie, e, Souhlasil byste s tím, aby se Belgie stala kolonií Evropskou unii, Evropské unie? Protože tak to vypadá, že k něčemu takovému eh, teď směřujete, pokud je o Británii. A závěrem mohu říci, že jsou čtyři eh, lidé, kteří eh, zastupují Velkou Británii zde dnes. A, liberisté tady nejsou, ani tady nejsou liberální demokraté. To opravdu není ideální scénář. Děkuji, Dan Dodds. Děkuji paní předsedkyni a děkuji panu Frostatovi za to schrnutí. Já jsem se chtěl zaměřit na to, eh, co jste pojmenoval jako protokol. A na Irsko a na Severní Irsko. Směle jste uvedl, eh, že u Severního Irska by eh, nemělo být tady žádná regulační odchylka mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Tak to je eh, zcela eh, nepřijatelné zasahování do vnitřních záležitostí Velké Británie. A je to eh, zcela nepřijatelné, nebylo to přijatelné v případě španělská a katalánská, ale zdá se, že je to přijatelné pro Británii z unijního pohledu. Tím, že protlačujete takovéhle věci, a já chápu, eh, že to děláte na poput dublinské vlády a, a kvůli Irské republice. To je v pořádku. Ale musíte uh, si uvědomit, že ekonomicky by tohle bylo katastrofické pro Severní Irsko. Uh, veškerý uh, export uh, Severního Irska uh, jde uh, více uh, do uh, Británie než do eh, zbytku eh, světa, do Irska a do Evropské unie. Najednou. Já jsem eh, neviděl ten text mm, smlouvy o stoupení, který z komise má zítra zveřejnit, ale média i očividně, očividně viděla, nebo aspoň velké části jeho a vy hovoříte o protokolu a Souvisí to s odstavcem 49 tohoto textu. I já chci vědět, eh, jak vnímáte odstavec 50 v tomto textu. A jestli EU eh, nedělá něco, z čeho obvinuje eh, Británii už další dobu. A sice jenom, že si vybírá to nejlepší z těch věcí, takové, vybírá se třešničky na dortu. To sice žádné vnitřní hranice uvnitř Británie, a přístup k vnitřnímu eh, trhu eh, na, a v Británii. A poslední otázka. Jak eh, vnímáte pokrok na radě v březnu, pokud jde o texty o přechodu a o odstoupení, které mají vydány tento týden? Děkuji, Max Anderson. Děkuji. Mám celou řadu otázek. chápu, eh, že ta dohoda o přechodovém období bude smíšená, což znamená, že je tady eh, riziko, že pokud eh, jeden členský stát nebo část členského státu, která má právo to učinit, se rozhodne působit nebo dělat problémy s tou ratifikací, tak možná nedojde k dohodě o, o přechodném období v době eh, Brexitu, nebo pokud bude něco před eh, soudním dvorem, tak možná bude problém s eh, funkční dohodou. Máme nějaký záložní plán? Nebo jenom prostě doufáme, že nikdo nebude dělat problémy? A jaký takový záložní plán? Nebo co to je tím, co je tím záložním plánem? Já si myslím, že teď nejdůležitější je postarat se, aby nedošlo ke katastrofálním eh, Brexitu eh, bez jakékoliv dohody na eh, konci příštího března. Druhá otázka se týká délky toho přechodného období. Chtěl bych se zeptat, jestli vlastně taková délka přechodné období je realistická. Jestli opravdu bude čas eh, vyjednat všechno, eh, eh, všechno, co je třeba vyjednat, bude čas vzdělat všechny ty celní úředníky a inspektory bezpečnosti práce a vybudovat všechny ty budovy, ve kterých budou muset pracovat? Nebo jestli jestli je tady ještě nějaký jiný tlak, který se snaží eh, tohleto omezit, tu eh, dobu přechodového období. A poslední věc eh, je provádění té dohody o přechodném období. My zelení se obáváme, že i když tady budou ujištění o tom, že budou pravidla a ekologická platit nadále v Velké Británii, tak bude nebo eh, se obává, že tam nebude žádný proces, který má zajistit jejich eh, dodržování. Takže budeme tady mít situaci, kdy budou sice pravidla, ale nikdo je nebude vynucovat. Já doufám, eh, že tyhle věci se při vyjednávání řeší. Děkuji. Děkuji, Majra McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji Chyfrostatovi za to, že velice jasně nastínil kroky, které třeba přijmout. Několik připomínek. Samozřejmě ta a, eh, dohoda o, o odstoupení je velice důležitý dokument, co vyjde zítra. A, a vítám, co jste říkal a k protokolu o Irsku a, a k těm otázkám a hm, hranic. Samozřejmě zatím není žádná dohoda mezi stranami budeme to řešit následně, to znamená, musí se vyřešit přechodní, přechodné období ještě předtím, než se začnou řešit detaily eh, té dohody o odstoupení, nebo se to dá řešit eh, eh, paralelně. Ty rozdíly jsou poměrně hluboké, čili jak vidíte ten výsledek. A potom je tady samozřejmě budoucí partnerství. Všichni zde samozřejmě z si budeme brát něco jiného z vašich připomínek, ale důležité je byste poslouchal tak eh, jak ty vztahy budou asi velmi úzké, ale také se budou dodržovat základní principy Evropské unie. To je jazyk eh, kontaktu, ne jazyk, který je plný eh, sporů a rozdělení. A potom interní otázky. Spolupracují s vámi výbory efektivně? Lze něco udělat lépe? už uh, brzo tady bude březen a také březen příštího roku a opravdu je třeba, abychom se angažovaně pustili do příslušné práce, takže prosím, můžete říci, jak to vypadá. Vážení kolegové, pořád máme pět řečníků, pokuste se vyjadřovat co eh, nejstručněji Ashley Fox. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, pane Frostate, eh, za to, že jste nám poskytnul aktuální informace. Mám tři otázky mohli. První se týká hlasovacích práv eh, britských eh, občanů a občanů EU v místních volbách. Vláda britská dala jasně najevo, že by ráda eh, dala k dispozici volební právo občanům EU, e kteří se účastní v místních volbách v Británii, ale byla by ráda, aby EU to také opětovala. Eh, můžete nám eh, říct, jestli eh, komise se nějak v této věci zatím nereagovala totiž. A za druhé mm, práva v manželů z Velké Británie, manželů evropských občanů a jejich právo cestovat do EU po Brexitu a na druhou stranu. Takže například britský občan, který žije v Belgii, má amerického manžela a, a ten a, a získá a, a status usazení, ale e, není v době Brexitu v Británii. Co se stane, když e, budou, bude tento pár chtít přesídlit do Británie, nebo naopak obdobný pár bude chtít se přesídlit za tři roky zase zpět do EU? Co se e, dělá na ochranu práv těchto občanů? Já bych navrhl, aby eh, se udělalo to nejrychlejší, eh, eh, nejjasnější řešení. A sice tam, kde proběhne svatba, tak tam se bude pár moci kdykoliv odstěhovat. A poslední věc, to, co říkal Dan Dodds, EU říkala, že by regulačně neměl být upraveno jinak Severní Irsko a Irská republika, britská vláda a řekla, že Eh, hodla eh, dodržovat Belfátskou dohodu, ale to, co říkáte, je jasně nerealistické. Eh, Spojené království je jedna země a nebude rozdíl mezi jeho jednotlivými částmi. A až bude plynout čas po době o, o, po odstoupení hm, z Evropské unie, tak se regulační podmínky budou měnit. I když nechceme žádné tvrdé hranice, tak určitě předpisy v Británii se budou lešit od Irské republiky, jak to chcete eh, dát dohromady s tím, eh, že by to neměly být žádné regulační odlišnosti? Eh, není vaše pozice poněkud nerealistická? Děkuji, Pedro Silva Pereira. Děkuji, děkuji pane Filostate za informace, které jste nám poskytnul. Mám dvě rychlé otázky. Za prvé, říkal jste, že by neměl být žádný konkrétní režim eh, mm, pro občany EU během přechodného období v eh, Británii. Rád se zeptám na to, jestli to znamená, že práva eh, občanů EU přijíždějících do Británie do posledního dne přechodného období by měla být úplně stejná, tak jako i těch občanů EU, které, kteří už žijí v Británii. A týká se to um, jakékoliv povinné eh, registrace nebo eh, jakékoliv jiné administrativní zátěže, kterou by na ně Británie uvalila. Druhá otázka. Hovořil jste o potřebě zachování regulační autonomie eh, Evropské unie během toho přechodného období, v době, kdy nebyla žádná institucionální účast Británie. Znamená to, že ty změny, které byly zavedeny do eh, evropského AKI, eh, budou automaticky platit v Británii během přechodného období. A je to eh, přijatelné pro Británii takovéto řešení? Děkuji, Elmar Brock. Děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji také Guy Verhofstadtovi. Eh, mohu eh, jeho analýzu eh, zcela podpořit. Jenom bych položil několik doplňujících otázek. Byl jsem minulý týden v Londýně a, hovořil jsem s zástupci vlády. Jirská otázka, která musí být ehm, vyřešena v té dohodě o mm, odstoupení, to, co bylo dohodnuto v prosinci, musí být promítnuto do konkrétní smlouvy. A to, co říká kolega Fox, eh, nastínuje eh, obtíže. No, samozřejmě v eh, době Brexitu se standardy začnou odchylovat. Já nevím. To, to prostě není žádný full alignment, to je úplný opak. To bude prostě praxe. A my říkáme eh, stále jasněji, že smlouva Evropské unie se třetí zemí, eh, eh, ve které se odchylují standardy od sebe, se rozbíhají. Zatím mě asociační dohody, přístupové dohody, kde se standardy zbližovaly. A, a tímto způsobem se přibližovaly i metody. Ale teď se to od, odchyluje. Jak to má být potom sleděno s lidskou otázkou? A, a e, myslím si, že k tomu zatím chybí fantazie. Je třeba o tom se bavit. A, a, a vzhledem tomu, co jsme jako parlament e, přislíbili k Irsku, e, znamená to, jak, to, jak to ovlivňuje naši schopnost přijmout nějakou takovou uh, dohodu. Já bych docela rád, e, rád jasně řekl, že Evropský parlament má právo eh, neustále přicházet s eh, návrhy i vůči komisi a radě. Nejsme žádný přívěšek, jak to tady jednou bylo řečeno, ale jsme eh, rovnocená instituce. Proto se nesmíme nechat zatlačit a to, co říká paní James, už vůbec nechápu, jestli by Evropská komise by si měla dovolit Mm, počkat na to, eh, co řekne britská vláda v pátek? Něco se eh, v pátek eh, stane, komise dá své návrhy prostě tento týden. A máme čekat na Británii dva dny, než můžeme něco říct, nebo kdo tady stanovuje ten pořád jednání. Obě strany musí jednat tak, aby co nejrychleji představili svoji pozici komise předloží svůj návrh, o kterém se potom bude vyjednávat. Potom uvidíme hm, z, podle britského, eh, britského příspěvku, kde jsou tady eh, eh, překryvy a kde nikoliv. Takže hm, paní James, tady prostě Evropská unie se vysokou nenechá zametat. To um, jinak vůbec nechápu, co uh, tady uh, říkáte. My jsme eh, ztratili už příliš mnoho času. Já doufám, že v pátek eh, padnou konkrétní návrhy na něco více než vzájemné uznávání. A otázka a eh, překlenování rozdílu. To, co jsem zaslechl, bylo zatím velice slabé. A doufám, že teď padne něco více, abychom si s tím mohli, na to mohli nějak reagovat. Znovu ještě jednou k otázce přechodné dohody ta eh, smíšená dohoda, to není žádný problém, to parlament může přijmout, může to provizorně platit a potom ty dva eh, roky uplynou, ale musí být jasné, že se tohle to udělá tak, aby se získal čas pro obchodní dohodu. Je to bude těch 21 měsíců nebo 3 měsíce. To, je, eh, to není žádná zásadní otázka. Ale tady máme nějakou obchodní dohodu a musíme udělat přechodnou dohodu, ve které eh, Británie přijme povinnosti, které má přijmout. A tady nemůžeme dělat zvláštní podmínky. Máme situaci docela i jasně. A to nás bude doprovázet celou dobu, kdy Švýcarsko navzdory eh, chaotickému, i když ono to zase tak chaotické není, Norsko říká v žádném případě dohoda, která jde nad rámec EHP eh, e se Švýcarskem. Tyhle země to říkají docela jasně. A to, na to se bude muset Británie eh, připravit, pokud nechce eh, celní unii a členství vnitřním trhu, tak je to podle dohody s těmito dvěma zeměmi. A to musíme říct si docela jasně. A nelze nějak sektorově, eh, nějaký finanční sektor eh, rybolov, tak tam to jde. Tak, tak to necháme, jak to je. Tak eh, buď budou na vnitřním trhu bez povinností a plateb, no tak myslím si, že do takovéhle pasti nesmí opadnout. Každopádně ještě jednou děkuji za ten výklad. Děkuji, Ramon Haurigi. Děkuji, paní předsedkyně. Abych navázal na to, co právě řekl kolega Brok, tak mně se zdá, že je třeba abychom politicky, tedy my v EU, abychom jasně řekli, co si přejeme od této dohody. Můj dojem je, že teď jsme dostali se do etapy, kdy spíše žijeme těmi interními eh, eh, spory eh, ve Spojeném království, ale my jako Evropská unie přece musíme jasně říci reálně, co jaké, co chceme, jak chceme to vyřešit. A e, protože to britské rozhodnutí samozřejmě je suverénní rozhodnutí a teď se musí převést do praxe. To je moje první rada panu Froštatovi v souladu s tím, co e, přesně řekl, Evropská unie musí definovat, mít jasno, jaké si vztahy přejeme s Evro- se Spojeným královstvím. Na základě toho, že samozřejmě Spojené království přijalo své rozhodnutí, ale je třeba vyhnout se tomu pokušení si pohrávat s těmi interními spory, kontradikcemi ve Spojeném království a nějak snad revokovat, se snažit revokovat to suverénní rozhodnutí lidu, to není rozumné. Naopak, Evropská unie musí již eh, vystupovat eh, eh, jaksi velice uváženě a snažit se o dobrou dohodu se Spojeným královstvím. Evropská unie musí se snažit o co možná nejlepší dohodu z různých důvodů. Z různých důvodů, poněvadž ten, ty obchodní, ekonomické aspekty nebo bezpečnost, obrana, geopolitický vliv. Je třeba vyhnout se tomu, aby Spojené království, jak bych to řekl, ne, nesnažilo se o jiné transatlantické aliance, které by, nebyly pro, pro naše, které by byly proti našim zájmům. To není v našich zájmech přece. Důležité, aby Evropská unie Eh, pracovala v té linii, tak jak jsme to viděli třeba v návrhu pana Korbina, v tom smyslu, že možná to by byl nejlepší způsob, jak ten konflikt vyřešit, tedy mít dobrou dohodu. A mm, uvidíme, co udělají Britové, co se tam stane. To je ale součást jejich interní politiky, ale třeba si říct, co chceme my. Chceme dobrou dohodu se Spojeným královstvím, tedy do budoucna. To je můj dojem a je třeba pracovat tímto směrem. la mejor con... Třeba eh, eh, se snažit o nejlepší řešení, to je klíčové. Geopoliticky je to důležité do budoucna a bylo by špatné, abychom e, umožnili, aby e, Spojené království budovalo jiné aliance se Spojenými státy, aby tam byla nějaká fiskální či jiná rivalita. To je špatné pro nás. Pane Frhoštate, můj dojem je, že rada, aspoň Moje politická, eh, můj politický názor je takový, snažit se o dobrou dohodu s, e- se Spojeným královstvím a uvidíme potom, co se stane. Ale nabídka, naše nabídka musí být mít eh, rozumnou hodnotu, do rozumnou dohodu, která upraví, jak budeme spolu žít do budoucna. Helmut Scholz. No- Děkuji, paní předsedkyně. Já bych řekl, eh, že vy tady děkuji eh, Chyfrovstatovi za informace a za ten jeho přístup eh, a za to, jak to vyjasnil, jak jasně eh, také nastínil tři otázky, které před námi stojí. To, co právě říkal Ramon, myslím si, že dává smysl v tom, že s jistotou Eh, ta smlouva bude muset být smlouvou sui generis. Musíme jasně eh, stanovit, jaké věci budeme chtít v té možné nové dohodě co eh, nejšíře v zájmu lidí, v zájmu konstruktivní spolupráce mezi Evropské unii a, a, a Spojeným královstvím. A to docela jasně upravit. aby lidé eh, pochopili, o čem tady vyjednáváme a proč. I eh, do budoucna. Tím se dostáváme eh, k tomu přechodnému období, které podle mého, mm, která musí mít co nejkratší podle mého. Protože pokud to budeme protahovat, tak se ztratí transparentnost. A když to přechodné období nastavíme jinak, musíme je nastavit tak, abychom se dobrali dohody co nejdříve. Musíme eh, předložit své pozice a zároveň dát najevo, že když britská eh, vláda konečně neřekne, co přesně chce, tak pořád to bude takové přetahování. Bude to vytvářet nedůvěru. A nejasnosti ohledně těch otázek, které musí být upraveny. Čili všechny věci, eh, eh, včetně otázky Severního Irska, musí eh, se z tohoto dostat. A, a obě instance, které se tento týden budou vyjadřovat, musí k tomu jasně přispět. A Evropský parlament musí mít dostatek a, sebevědomí jasně říct, co je pro nás nepřekračitelné a, bychom na konci mohli říct jasně ano nebo ne. Děkuji, Guy. For, uh, for his comments and he... Ano, děkuji za to, že v podstatě kolega již odpověděl za některé body, některé otázky, tak nemusím eh, opakovat, co řekl pan Brok. Ale začal bych eh, tím, co řekl pan Scholz. A, eh, ano, to je přesně účel té nové rezoluce. Je, nadešla chvíle, aby Evropský parlament řekl, jak to vidí on. A ne, že budeme pořád čekat. Čekat na co? My také chceme úzký vztah mezi Spojeným královstvím a EU. Je zde celá řada ale červených nepřekročitelných linií, které předložila britská strana. A podle mě nejlepší budoucí vztah je, že kdyby zůstalo Spojené království na jednotném trhu, ale to není možné, protože Britové říkají, no, nemůžeme garantovat eh, čtyři svobody, především svobodu pohybu lidí. Takže to jsou takové červené linie. Ale já si myslím, že nadešla chvíle, aby Evropský parlament se vyjádřil, jak to vidí a na základě jaké smlouvy chceme mít tento vztah a jaké, tam se vysvětlil ty čtyři základní eh, stavební kameny a jak to bude fungovat. Já myslím, že není nutné jenom čekat a eh, jak hm, řekneme, uvidíme, jak to bude pokračovat, jak, jak to bude s tou dohodou o vystoupení formálně a hm, s přechodným obdobím. Ne. Už je to vlastně eh, ani ne rok, eh, ne, takže již tedy ta, vlastně za šest měsíců dostaneme na stůl tu dohodu s přílohou nebo bez přílohy uvidíme, ale i s politickou deklarací o budoucím vztahu a my jako Evropský parlament musíme mít zájem na tom, aby ten vztah byl detailní, aby všichni věděli, jak ta budoucnost bude vypadat a že to není něco příliš obecného. Ano, to je důvod, eh, mm, že je třeba, aby tedy v příštích týdnech se eh, mm, parlament vyjádřil eh, jasně ne, eh, detailně ne ve dvou odstavcích. A, takže na tom pracujeme. A mm, v tomto smyslu možná mm, tak budeme mít takový mechanismus řešení sporů a možná bude jiný. Tady my mluvíme o jednom partnerství, ale s různými kapitolami, různými vlastně ujednáními. E, asi tam bude i smlouva o volném obchodu, protože a pravděpodobně tam bude i e, budou zde různé e, režimy, různé spolupráce, Eh, třeba mm, spolupráce v rámci Euratomu nemůže být eh, stejná jako spolupráce v rámci Erasmu nebo v, pro, v rámci programu Horizont 2020. To musí být jiné a to tež bude platit pro vnější a, vnější a vnitřní bezpečnost. Takže to bude celá škála různých ujednání a mm, my řekneme, použijeme článek 8 a Eh, článek 217 eh, a článek 8 pořád platí, paní Chaplin, já nechápu, že by eh, v podstatě Británie hm, mohla ustoupit od hodnot našich. Asi, ano, vystoupí z Unie, ale hodnoty neopustí. Takže hm, já to hm, bych to mohl porovnat tady s tom mojím charakterem, ale neudělám to. Takže to tím přesně míním. Ano, to byl takový vtip, ale e, zatím je určitá realita. Takže to není otázka změny hodnot. Hodnoty se nemění. Přece Británie neopouští hodnoty, ale opouští Unii. A teď jde o to, jak upravit ten vztah, ale hodnoty. EU doufejme, že neopustí k budoucímu vztahu. No. Já jsem již hovořil o těch červených liních, nepřekočitelných liních, jak, protože zde jsou různé alternativy, protože nebudou eh, na vnitřním trhu z britské strany. No to řekl pan Tusk. Já jenom opakuju, co řekl Tusk. To je iluze si myslet, že problémy lze vyřešit prostřednictvím takzvané neambiciozně řízené divergence. Co to znamená? No, to je slovo, výraz, který definuje takzvané ty tři koše, které chtějí jeden koš kde budou ty, ty oblasti a politiky, které budou zcela v souladu s Unii, v druhém koši, kde nebudou již v souladu vůbec, a potom třetí koš, no to bude takového něco mezi, mezi, kde se bude vyjednávat mezi EU a UK o e, tom, e, jak adaptovat to, co e, zatím není v AKI. Takže tady to by si jenom vybírali, co by se jim hodilo vlastně. Finanční služby, mm, nám vydali do, třeba do e, koše 3, nevím, kam by spadl rybolov a co s dovozem aut. No, to je absolutně nemožné. A to je důvod, proč Donald Tusk řekl, to je iluze si myslet, že se to takto bude vyvíjet. A já doufám, že v pátek paní Mejová nám dá jasnou indici a řekne, jak to vidí britská strana. A to bude zcela klíčové a nutné prostě urychlit už ta vyjednávání ve druhé fáze. fázi pan Jaroslavský hovořil o flexibilitě, no to je aký komunitér, to není jenom povinnost. To jsou povinnosti i práva. A během přechodného období tady bude celá řada politik, které budou pokračovat i v Spojeném království. Spojené království bude součástí Horizontu 2020, bude profitovat z Erasmu, bude také i pokračovat s politikami. To není jenom, že Aky znamená jenom povinnosti. Ne, ne, ne, to jsou i práva, to přece víte, v Polsku znáte velice dobře, že Evropská aky eh, není jenom povinnost, ale jsou to taky peníze, které dostáváte. Takže co to znamená? Že aky budou pokračovat, ale Británie již nebude vyjednávat, spoluvyjednávat, nebude součástí rozhodování o aky ani na, na komisi, ani v radě, ani u soudního dvora, ani u účetního dvora. Ale říkejte, že jde jenom o povinnosti, jde o výhody. To neříkejte, že to je jinak. A teď Irsko. Hmm. Ano, jenom opakuji to, co je v rezoluci parlamentu. Parlament nechce, aby, eh, ta, aby se eh, z toho stala tvrdá hranice. Proto asi nejlepší bude, když ta regulace bude zcela v souladu. Někteří říkají, no vůbec mm, ta dohoda o vystoupení určitě se nebude odkazovat na eh, odstavec 50 zprávy o pokroku. No, ti, kteří budou formálně vytvářet tu dohodu o vystoupení, tak vemou ten odstavec 50, který hovoří o tom, že třeba se vyhnout tomu, aby existovala prostě hranice mezi e, Irskou republikou a Severním Irskem a mm, to, mm, oni to říkají, že to není otázka mm, té dohody o vystoupení, že to je čistě interní záležitost, ale e, samozřejmě, protože dohoda vystoupení je o vystoupení a ne o něčem, co de facto spadá do uh, interní politiky Velké Británie a není to záležitost vztahu mezi EU na straně jedné a Británie na straně druhé. Takže. A teď eh, k tom přechodném období. Zde musím jasně říci, že přechodné období bude součástí dohody o vystoupení. To nebudou dvě oddělené věci. Dohoda o vystoupení bude mít kapitolu pouze o přechodem období. Jednu kapitolu o pouze o přechodem období. A tady se musíme dohodnout společně v kontextu té dohody o vystoupení. To bude toho součást. A mm, otázka, co se stane, pokud nebude podepsána žádná dohoda o vystoupení, tedy to nikdo si nepřeje. Sam. Je třeba se připravit na to, ale na takovýto scénář tedy, ale je pravda, že my jsme byli flexibilnější u harmonogramu na časování, když to nebude prosinec 2020, tak třeba to bude pár měsíců na to, to problém není. Ale nemůže to být příliš dlouhé. Proč? Protože když to přechodné období potom bude tak dlouhé, že se to stane vlastně permanentním systémem, no tak vlastně budete podkopávat článek 50. To je proti filozofii článku 50. Ale to přechodné období je možné. Například To je další argument pro přechodné období. Když země se stane členem podle článku 49, tak také se tam plánuje přechodné období. Dokonce sedmileté přechodné období jsme zažili když někdo vstupoval třeba co se týká šengenského aky, některé země pořád jsou v přechodném období, nemají Schengen. Přechodné období je možné, ale pozor na to, ne, aby to byl systém, který de facto by nahradil eh, to vystoupení a stal by se permanentním určitá flexibilita tam musí být, Elmar to zná, ehm, prostě až tři roky my jsme řekli, to je možné. Ale pan Barnier, ten trvá na prosinci 2020. Myslím, že jsem již odpověděl. No a paní McGuinness. Ano, to není do března, to je do října až. šest měsíců. Upřímně, šest měsíců. Do šesti měsíců musíme uzavřít tu dohodu o vystoupení, přechodné období a politickou deklaraci o budoucím vztahu. Pan Fox má pravda, pravdu, pokud jde o hlasovací práva, to závisí na členských státech. Možná je to dobrý nápad. Teď vy jako konzervativci byste chtěli ano, to zafixovat na evropské úrovni, tato hlasovací práva. Já jsem federalista, Mně se, to se mi líbí, ale teď to ne, tak není. Teď to závisí na členských státech. A a ty mm, smíšené svazky, takže dobře, chápu, já i požádám výbor AVKO, aby eh, se na to detailně podíval. Paní Silva Pereira hovořila o důležité věci, která se týká nového systému. Myslím, že přece my všichni můžeme akceptovat, aby britská vláda připravovala si nový systém již během toho přechodného období. To chápeme, protože jen tak nelze lusknout prsty a říci, teď máme nový systém. A takže takže eh, již nepoužívejte tedy to slovo status. Eh, takže progressive poll, but that's not a, you use it. Yeah, but you use for example vy to používáte, ale eh, již se s tímto termínem ne eh, pracuje. Teď mm, třeba někdo místo přechodné období používá implementační období, no to je pošetilé, ale z politických důvodů třeba budete používat tento termín, no dobře, eh, říká tomu implementační, ale já používám terminologii ze zprávy o pokroku, která byla odsouhlasena oběmi stranami, takže jde, Británie musí připravit si nový systém pro občany. To je v pořádku, ale k čemu nemůže dojít, je, že během toho přechodného období při, budou tam přicházet noví evropští občané do Spojeného království a že by měli mít jiný status, jiná práva, jiné možnosti, než ti, kteří tam jsou. To ne, nelze připustit. Já jsem to konkrétně vysvětlil. Třeba vy přijdete eh, po vystoupení, ale během eh, přechodné období, tak se k vám přistupuje jako k normálním evropským občanům, na kterého se vztahují stejná práva, aky a podobně, a potom si můžete požádat jako ostatní, kteří tam již žijí, si můžete požádat o ten takzvaný nový status. Ano, to no, chápeme, že britská vláda na to musí připravit svůj systém, to je jasné, ale nechceme, aby do budoucna zde existovaly dva typy evropských občanů. Ti, kteří tam žili před vystoupením, kteří by měli jiná práva možnosti než ti, kteří by přišli poté, po vystoupení a kteří vlastně mají méně možností. Before withdrawal. To je v porovnání s těmi, kteří tam žili před odstoupením. Aky je aky. A u služeb a zboží se nebude rozlišovat. Nemůžeme přistoupit na nějaké rozlišování. O to nám jde. Tento postoj zastává i komise a rada a doufejme, že to v pátek vyjasní i paní Mejová. To by rozhodně pomohlo a odstartoval by to další část vyjednávání, ale paní James mluvila o Belgii, co si o nějaké kolony. Ale nás ukupovali nizozemci, španělé, rakoušani, Němci za druhé světové války. A jsme velice rádi, že jsme v Evropské unii. To je nejlepší způsob, jak se zachovat nezávislost a nebýt kolonií. Být v Evropské unii. Nizozemci, Španělé, Rakušané, Němci, všichni, kteří je okupovali, vědí, jak je dobré být v Evropské unii a být sami sebou. To je vše z mé strany, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Verhofštate. A především si cením vašich poznámek o Maďarsku. Mnohokrát děkuji za skvělou informaci o tom, co se děje. Nyní přejdeme na další fázi. Já jsem e, převzal tuto funkci, i když v jiných ohledech e, jsem nebyl povýšen. Mám několik oznámení předsedy. Dávám trošku času, protože vidím, že určitý počet z vás se chystá odejít.

Yeah. Takže já myslím, že v zásadě všichni, kdo odcházeli, už odešli. Budeme pokračovat. Mercedes. Když dovolíte. Takže oznámení předsedy. A teď to přečtu. Chci vás informovat, že z technických důvodů Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu pana Ujastovského o sledování uplatňování práva v EU za rok 2016, což bylo původně 2. března, bude prodloužena na 6. března. A tohle se týká mě, já jsem tady včera nemohl být ze zdravotních důvodů, A způsobila to také obrovská zácpa u Bruselu. Takže jsem sám navrhl, abychom odložili debatu o Evropské občanské iniciativě na příští zasedání výboru AVKO. Takže půjdeme dál. A chystá nás posouzení zprávy o úloze měst v institucionálním rámci Unie – Návrh předložil zpravodaj pan Kazimíř Ujazdovsky. Připomenu, že tady AVKO spolupracuje s výborem REGI na základě pravidla 54 jednacího řádu a pokud vím, pan Ujazdovský a pan Olbricht, vítám pana Olbrichta, zpravodaje za výbor REGI, jsou v kontaktu už od začátku celého procesu. Návrh zprávy byl předložen ve lhůtě pro posouzení V důsledku technických záležitostí, které se týkaly lingvistické korekce textu, je teď k dispozici pouze několik jazykových verzí, francouzská, německá, polská a maďarská. Zbývající budou k dispozici od 1. března. Anglická verze zprávy byla rozeslána všem členům výboru AVKO mailem. Sekretariát ji posílal 20. února. Takže teď předám slovo panu Ujazdovskému. Pane předsedo, kolegové. Eh, projekt. Eh, Ten návrh této eh, zprávy o městech v architektuře v Evropské unii vám teď představím a nejdříve poděkuji těm, se kterým jsem si mohl vyměňovat názory při jeho úpravě. Především chci poděkovat Janu Olbrichtovi kterého eh, tato eh, zpráva eh, zajímá, co by zástupce Regi sám velice přispěl k jeho oblasti. Děkuji samozřejmě kolegům, kteří zastupují jednotlivé politické frakce na AVKO. Jsem se obracel dále na kolegy neoficiálně. A ta stanoviska, která mi byla představena, tak většina z nich je obsažena v eh, tom návrhu, který vám teď představím. Základním motivem eh, pro to, abychom se zabývali eh, touto problematikou, je reálný nárůst eh, pozice měst v unijní politice a jedinečná hodnot evropských měst, co by eh, těch eh, společných uzlů. Začnu z toho prvního, od toho prvního důvodu. Všichni pozorovatelé eh, evropské eh, politiky a její aktéři eh, musí vzít na vědomí, že významná část problému, kterou řeší evropské politiky, se týká měst Týká se to eh, kvality veřejných služeb, dopravy, eh, bezpečnosti, eh, války se s vyloučením sociálním. Ve velkých městech je to také problém imigrační. Čili teď máme opravdu koncentraci unijních politik ve městech. A to také znamená koncentraci evropské legislativy, větší souvislost evropské legislativy s městy, a s městskou politikou to v nás mě má k posílení role eh, v měst v eh, tvorbě unijní politiky. Druhým důvodem, proč se zamýšlet nad eh, rostoucí úlohou měst v tvorbě evropské politiky, je jejich unikátní potenciální, co by společné úzly. To nejsou jenom otázky eh, eh, tedy koncentrace veřejné zprávy, místo koncentrace veřejné zprávy, ale také univerzit ehm, nestátních organizací. Evropa jako jediný kontinent disponuje sítí měst eh, s těmito hodnotami. Uznávám, že stojí za to eh, se do toho tématu eh, pustit eh, a využít to při fungování Evropské unie. Ta doporučení se týkají případných využití stávajících možností v rámci stávajících smluv. Mm, žádné to doporučení se vlastně netýká změny stávajících smluv. Jaká konkrétní doporučení jsem tedy do zprávy zahrnul? Pokud jde o fungování eh, městských zastupitelstev eh, nebo a jejich zastoupení eh, v evropských institucích na makroúrovni, tak tam jde především o posílení pozice měst těch nejpokročilejších v těch nejpokročilejších institucionálních uspořádání, jako je eh, Amsterdamský pakt. Já uznávám eh, nebo oceňuji eh, ty jeho výsledky a ta zpráva navrhuje ještě intenzivnější účast měst, co by tvůrců evropské politiky v rámci Amsterdamského paktu. Stojí za zvážení také posílit eh, zastoupení měst eh, v oblasti eh, nebo na fóru výboru regionu. Další dva návrhy se týkají hlavních městských spolků působících nebo asociací k působících na Evropské unie, na úrovni Evropské unie a potom fungování Evropské rady. V té první otázce navrhuje zpráva posílit eh, stanovisko těch hlavních městských asociací eh, Eurocities eh, a Rady evropských obcí, tak aby měli stál, hm, tedy status stálých politických konzultantů pro potřeby Evropské unie. Pokud jde o Radu Evropské unie, tak tam zpráva navrhuje nebo přichází s myšlenkou, zamyslet se nad eh, eh, vašimi zasedáními rady věnovanými eh, evropským věcem a, umož- a umožněním městům zúčastnit se na pracovních skupinách rady, tak aby mohli sledovat neustále její činnost a mohli přispět v oblasti svých kompetencí a svých zájmů. To jsou ta doporučení, která se týkají zastoupení měst, pokud jde o fungování eh, hlavních institucí Evropské unie. Druhá eh, část toho potenciálu měst, eh, která souvisí s městy co by sociálním uzly, se týká inovací. takových původních inovací a je tam takový návrh eh, toho, co zatím eh, nepadlo, pokud je o fungování Evropské unie. Myslím si, že tento potenciál měst může být dobrým základem pro eh, takový pilotní projekt pro fóra evropských debat ve městech, eh, která mají potenciál umožňující eh, uspořádání takových debat. To znamená městech, eh, kde se koncentrují univerzity, odborné skupiny, nestátní organizace, prostě tam, kde probíhá široký společenský dialog. Takováto evropská fóra debatní by mohla být prostorem pro projednání evropské politiky eh, na, na vyšší úrovni než do posud. Evropský parlament má prostor pro mobilizaci takovýchto debatních fór. Návrh zprávy eh, předpokládá, že by parlament se do této iniciativy pustil společně s výborem regionu, který eh, v poněkud skromnějším rozměru podniká iniciativy eh, v oblasti eh, občanského dialogu v mnoha evropských zemích. Ty preference by se měly týkat eh, měst, které nejsou hlavními městy. Tak, abychom mohli co nejvíce tedy rozšířit tato eh, fora dále. A ten návrh přichází eh, s eh, konkrétními 54 fóry ve dvou, ve dvou formátech. To znamená dva v každém členském státě. S podmínkou, že to bude mimo tedy hlavní města. Já bych navrhl, aby partnerem Evropského parlamentu a, a výboru regionu byly městské rady, které eh, se mohou chopit eh, toho úkolu zorganizovat taková, taková evropská forma. Městské rady, ne zastupitelstva, které právě mají eh, prostor k kontaktu s eh, veřejným míněním, s nestátními organizacemi, s univerzitním světem a s pohoji věci eh, více reprezentují politický pluralismus než eh, městské úřady. Rada, zpráva se snaží reagovat na reálný proces zvětšování role měst v Evropské unii. Chce eh, eh, reagovat na jejich tedy eh, diskusní potenciál také. Je v zájmu Evropy rovnoměrně distribuovat pravomoci a prestiže. Tady není neplánujeme brát komukoliv kompetence tedy eh, nevyjadřujeme nedůvěru ehm, státům nebo regionům, ale chceme reagovat na eh, probíhající sociální procesy tak, abychom eh, mohli je posílit a, a mohli bychom posílit tu celkovou evropskou strukturu. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane Ujazdovský, a přejdeme na stínové zpravodaje. Máme jenom trošku času, takže všechny prosím, abyste byli opravdu struční, protože chci dát slovo i panu Olbrichtovi. Nejprve pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Především kolegovi Jazdovskému chci poděkovat. Já myslím, že to je velice zajímavý návrh a zdá se mi, že je eh, důležité a to v kontextu, co jsme právě slyšeli, udělat rozdíl mezi zastoupením měst, tedy institucionalizovaným podle smluv, a tedy v rámci výboru regionu například, a na druhé straně um, odlišit um, um, prostě různé ty asociace obcí, tedy neformální e, zastoupení, což není méně významné. Méně je zde rozdíl. Rozdíl mezi oběmi těmito aspekty. Také chci zdůraznit v tomto kontextu několik bodů. Souhlasím s kolegou, e, který konstatuje, že města se dostatečně neangažují, to je frustrující, souhlasíme, a, mm, ale nesouhlasím tolik s tím naším přístupem, který bychom měli mít, abychom reagovali na jejich očekávání. Mm, prostě mm, nevytvářet nějakou novou instituci přece. Spíše se zaměřit na to, jak vylepšit to, co, to, co máme. Tedy máme již nástroje. E, e, vytvořit e, nějakou takovou formaci, to není nutné přece to nemá přidanou hodnotu a vzhledem k heterogennímu charakteru měst, e, ten, vzhledem k tomu, že různým způsobem in, jsou v interakci s Evropskou unii, mají různé programy, takže těžko si lze před, před, představit nějakou unifikovanou spolupráci. Naopak, musí to být flexibilní spolupráce, je třeba využívat jejich know-how a mohly by samozřejmě přinášet velkou přidanou hodnotu eh, do přípravy evropských politik a do přípravy evropské legislativy. A spíše bychom měli investovat do strategií, jako je Evropská urbání agenda. A potom hm, integrovaný přístup, který je zásadní, eh, především v případě politik, které přímo se dotýkají měst a obcí. Tato myšlenka a konzultací s městy, to je zajímavá myšlenka. Evropský parlament by měl to zvážit, ovšem za podmínek, že výbor regionů do toho procesu bude plně integrován. A ještě poslední bod, města Eh, by měla používat eh, různé způsoby spolupráce, aby podporovali eh, velice solidní politiku soudržnosti po roce 2020. To je třeba po nich chtít, aby podporovali politiku soudržnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Prado. Vy budete mluvit místo paní Sarbu, dobře. Nezapomeňte, že opravdu nemáme čas. Ano, děkuji. Především bych chtěla říct si zpravodaji, že eh, eh, Stínovou bude paní kolegyně Sásbu, která napsala hm, písemný dokument, který vám doručím. Ale dovolte nejprve pár poznámek za SAD eh, k této zprávě. A to především já souhlasím s kolegou Predou, tom, že a já myslím, že to je, že bychom neměli měnit eh, instituce, protože kdybychom chtěli provést institucionální změny, no tak potom asi mm, zde eh, to eh, by znamenalo, že bychom opominuli výbor regionu, to je ta, to fórum, které zastupuje města a je to silné zastoupení, které tam mají, takže ale potom se máme interní eh, struktury ve státech, ale to je třeba respektovat. Takže je zde důvod, proč některé země více eh, jmenují zástupce měst, jiné méně. To závisí na jejich eh, institucionálních uspořádání. Například Německo především jmenuje zástupce eh, zemí, spolkových zemí, když to ta zase tam má zástupce jak měst, tak i krajů a předtím i provincií, když ještě provincie existovaly samostatně. Takže proto, abychom formálně e, změnili výbor regionu, jeho název a podobně, takže to bychom museli změnit smlouvy. Ale v rámci smluv lze si představit, že budeme více zapojovat města. A podle mě především jde o otázku. Zde již existuje urbání agenda, ale to eh, ale v té příští politice soudržnosti bychom mohli dát větší prostor Eh, specifickým rysům eh, teritoriálního charakteru, protože to znamená dát větší váhu eh, městům, aby mohli více se, více se zapojovat do spoluvytváření politik, ale potom máme další teritoria. Města třeba, vzdálené oblasti také mají své specifické rysy. Takže je třeba, aby ta budoucí politika soudržnosti více brala toto do úvahy prostřednictvím eh, tedy mm, specifických svých politik, tak aby více zapojovala politika soudržnosti práva města. Právě města. Dobrá myšlenka vytvořit takové fórum evropských měst, ale pozor, mm, již výbor regionu má podobnou iniciativu, takže i spolu s komisí organizují fórum měst a nebo regionů. Ehm, tady toto již má, takže neměli bychom duplikovat různé iniciativy. Je důležité, abychom zde ehm, měli určité klíčové momenty v EU, kde bychom hovořili o politikách pro města. Tady všichni souhlasíme, protože většina obyvatel žije ve městech a města mají obrovské problémy, ale také i příležitosti. A e, ty, právě, ty příležitosti právě jsou ve městech. A také jsem proti myšlence formální či neformální role na úrovni rady, nějaké rady, takže no, takovou nějakou instituci vytvořit, takže to si myslím, že ne. A i když chápu, že je třeba, aby zástupci různých zájmových skupin v Evropské unii měli větší hlas, to chápu, ano, proč ne, ale to je, máme proto tady model konzultací a ne eh, a dalších tedy systémů participativních. Děkuji. Thank you very much. Dokrát děkuji. Trošku jste překročila čas. Pokusím se dát slovo všem stínovým zpravodajům i panu Olbrichtovi. Máme na to pět minut, tak prosím, buďte opravdu struční. Majte je další na seznamu. Velice stručně, já nebudu opakovat, co řekli kolegové o tom, že třeba se vyhnout duplikacím a mm, všemu, co by mohlo vytvářet mm, problémy. I navíc máme zde eh, výbor regionu a zdá se mi, že zpravodaj udělal práci, za kterou musíme poděkovat. Je to velice zajímavé, že do centra právě zájmu dal tento bod, protože my zde máme velké možnosti, jak zlepšit eh, eh, mm, zastoupení měst, především jejich zastoupení do evropských projektů, to je pozitivní, ale vyhnout se duplikacím, no, samozřejmě je třeba mít lepší dialog, a mm, i eliminovat překážky, které teď existují, které způsobují různé dysfunkce. A ta myšlenka Evropského fóra, to je sice pozitivní, ano, to je pozitivní myšlenka, já myslím, že to bychom ale měli nechat v tom přirozeném prostředí, které zde je pro města výbor regionu. A samozřejmě i města jsou epicentrem pro politické kampaně, to je pravda, a je to Mm, je to, jsou to místa zajímavá pro politické debaty, ale ob, budu opakovat kolegy teď, když řeknu, že všechny tyto prvky musíme zavádět v kontextu struktur, které máme. A jsem si jistá, že spolupráce se zpravodajem bude vynikající. Děkujeme za zprávu a určitě budeme mít příležitost mít návrh, který bude mít většinou podporu. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji pan Anderson a opravdu velmi stručně. Děkuji. První otázka. Já nejsem úplně přesvědčený o tom, že je nutné restrukturalizovat výbor regionů, abychom měli víc zástupců měst místo současného zastoupení. Spravodaj by nám měl zdůvodnit, že toto je změnit nutné. Já o tom zatím přesvědčený nejsem. Za druhé, já jsem ze země, kde je velký regionální rozpor nebo rozdíl mezi městy a venkovem. Jak překonat tento regionální rozpor? Musíme se víc snažit naslouchat městům, Řada lidí se už teď domnívá, že městům se naslouchá víc, ale to možná právě není ten nejlepší způsob, jak pokročit v tom, že se zmírní tyto rozdíly, regionální rozdíly. Dále dvě formy na jednu zemi, politika, která má dopad na milion lidí. Já nevím jak se to bude implementovat co nejlépe. V takových zemích, jako je třeba Malta, Slovinsko, Lucembursko. Není mi to jasné. A myslím, že na, na detailech ještě můžeme pracovat. Děkuji. Pane Šulci, vy jste stínový zpravodaj? Vy jste stínový zpravodaj a já vás nemám na seznamu, ale dobře. Prosím velmi stručně. Máme jenom jednu minutu ale chci dát slovo ještě panu Albrechtovi. Já se pokusím být co nejstručnější, já se zaměřím na dvě otázky. Mohlo by se o tom mluvit víc. Jaký je poměr mezi eh, v obecní samozprávou a eh, v evropským eh, právem, čili kde je třeba konkrétně jednat? To si myslím, že musíme dál rozprávovat, co v této zprávě potom eh, souhlasím eh, s tím, co říkal kolega Anderson, protože samozřejmě je tady poměr mezi eh, venkovem a městem, na kterým se musíme intenzivněji zamýšlet. To znamená, kde je tady konkrétní možnost, kdyby města mohla rozšířit ten demokratický participativní prostor pro občany, ať už je to na městské, národní nebo Evropské unii. Myslím si, že nad tím se také musíme zamýšlet zamyslet. Já si dokážu představit, že tohle um, fórum by mohlo by být uh, prostorem pro intenzifikaci uh, výměny uh, mezi uh, těmi demokratickými účastníky uh, ze strany občanů. Uh, myslím si, že tímto směrem bychom měli spolupracovat. Děkuji. Thank you for being Děkuji, to bylo obdivodně stručné. Pane Olbrichte, vy jste trpělivě čekal. Bohužel nemáme už čas, ale také se vás trpělivě vyslechneme jenom velmi krátce. První otázka z výboru Regi. Proč AFKO na tomto vůbec pracuje? Je to vůbec problematika pro AFKO? A já bych na to asi odpověděl takto. Je to v pořádku, je to důležité a proč? Protože jde o rozhodovací proces. Jde o víceúrovňovou zprávu. Nejde o peníze pro města. Jde o strukturu. Chceme víceúrovňovou zprávu nebo ne? Chceme silný vliv občanů? Ano. Ale ta situace se mění. Města a městské oblasti, nejenom města, městské oblasti nabývají na významu. Máme velkou urbanizaci, situace v Evropě se mění a musíme na to reagovat. Otázka zní jak. A samozřejmě podle mě o tom nemluvíme, ale udělali jsme to tak. Třeba Evropská komise a ne výbor regionu vytvořili konvent starostů, který vytváří evropskou politiku. Máme eurosíť, kterou organizuje komise, ne výbor regionu. A funguje to. Celá ta myšlenka Evropského hlavního města kultury, to nevzešlo z výboru regionu, ale z komise. A proto to děláme. Měli bychom zapojit města, i pokud jde o rozhodování stále víc, aby bylo jasné, jak to je. A ještě na závěr stručně souhlasím s tím, že je to problém se smlouvou. Kdo zastupuje místní a regionální úroveň ve výboru regionu, ale možná, že bychom mohli skromně navrhnout některým členským státům, aby zachovali rovnováhu, rovnováhu mezi místní a regionální úrovní. To je jeden prvek. Není to proti smlouvě, je to politický návrh, protože smlouva nám otevírá dveře. A druhý prvek? Protože se okolnosti mění, možná bychom měli uvažovat o tom, že máme nejenom uh, politiku pro rozvoj venkova, ale měli bychom mít také městskou politiku při hm, dalších letech, protože to nabývá na významu. A to bude také jeden ze závěrů. Mnohokrát děkuji. Máme orientační časový plán Každopádně návrh posoudíme v únoru tohoto roku. Lohuta pro pozměňovací návrhy, omlouvám se, to je časový plán Regi. Nemám čas pročíst celý časový plán, je to opravdu dlouhé. Lhuty, ano, já vím, lhuty. Lhuty pro pozměňovací návrhy. 20. březen 2018. To je tady uvedeno posouzení pozměňovacích návrhů 28. února 2018, takže máte na to přes rok. 20. června 2018 schválení v AFKO. Nějaké body do různého? V tom případě vám mnohokrát děkuji. Pane Ujezdovské, já jsem vám nedal čas na odpověď, ale jistě chápete proč. Můžeme to udělat písemně. Všem děkuji a prohlašuji schůzi za uzavřenou. Oh, Jedna věc. Příští schůze je 21. března v 9 hodin a potom ve 3 hodiny odpoledne.